So, good morning everybody. I hope you had a wonderful summer. Dobrý den. It's coming to an end and that's why we are meeting here. Vám, že jste si užili prázdniny. Vítáme vás tady. Je nás tady jenom několik eh, poslanců. Eh, většina z vás na náš výbor ale eh, dorazila. Já doufám, že ostatní, pokud tady nejsou, tak si ještě pořád užívají letní přestávku a příští týden dorazí. Nejprve musíme přijmout náš pořad jednání. Má k tomu někdo něco? Není tomu tak. A e, dále při, překročíme k schválení zápisu ze schůze 11. července. Pokud bude mít někdo nějaké připomínky, tak je pošlete na sekretariát. E, jinak pokud nedorazí do konce dnešní schůze, tak to bude schválené. A sdělení předsedy. E, došlo ke změnám v představenstvu SRB. Roberto nám sdělil, že jeden z členů, představitel John Perman, oznámil Evropské komise a e, řediteli, že odchází svého postu poté, co bude vybrán jeho následovník. 22. srpna potom komise e, e, zveřejnila toto výběrové řízení a v souladu s nařízením příslušným. Potom tento výbor se bude také podílet na výběru jeho následovníka. Takže velmi brzy eh, začneme řešit ty procedurální otázky a já bych chtěl tuto příležitost využít, abych poděkoval panu Kelemanovi za jeho práci v SRB. Bod 4. Zpráva o probíhajících institucionálních jednáních. Mohu vás informovat pouze o eh, pěti trialozích o MLM. Jde o směrnici 2015 849 o prevenci neužívání finančního systému k účelům financování terorismu. Diskutovalo se o následujících otázkách. Hodnocení rizik předplacené karty, založení jednotného dohledového orgánu, registry doživotních, doživotních pojistek, vyšetřovací výbory povinnost informovat eh, komisi o překážkách bránících dohledové práci a sankce. Eh, všechny tyto schůzky proběhly konstruktivně, bylo dosaženo eh, omezeného pokroku o v podstatě tedy dobrá nálada, ale bez výsledku. Aspoň tak já si to vykládám. A předsednictví bude mít ještě dvě zasedání pracovní skupiny v září 5. a 27 aby mohli připravit následující trialog, který bude 3.10. odpoledne, což je německý státní svátek a poté eh, v listopadu to bude ve Štrasburku a já doufám, že tam se podaří dosáhnout pokroku, protože <clears throat> tato věc je pro nás velmi důležitá. A teď se dostanu k bodu číslo 5. Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společnosti a veřejných orgánů. Naší zpravodajkou je Molly Scott Cato a já ji tímto dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych tady chtěla přivítat kolegy, kteří eh, eh, dorazili v tak hojném počtu, víc než eh, Britů. Já se těším, že budu spolupracovat Eh, na tomto návrhu. Už jsme měli jednu schůzku s tím zpravodajů před prázdninami, to proběhlo v dobré náladě. Probrali jsme hodně věcí, dosáhli jsme eh, velkého pokroku u řady bodů a další zasedání s zpravodaj bude dnes večer a těším se, že zase se všemi uvidím. Takže oznamovatelé, jak víme, mohou hrát eh, velmi klíčovou roli při obradě veřejného zájmu. Nicméně přes to jenom šest členských států má legislativu, která je chrání. Z těch šesti si všichni vybrali horizontální spíše než sektorový přístup. Takže potřeba zdůraznit, že naše skupina, ale vím, že i další kolegové, že tato ochrana by se měla rozšířit na tyto osoby v celé Evropské unii a měli bychom dát přednost horizontálnímu přístupu a zaměřit se jak na soukromý, tak i na veřejný sektor. Oznamovatele by měli být chráněni ve všech oblastech kompetencí EU a měly by to být Eh, osoby, které upozorňují na ilegální aktivity, ale na eh, další eh, nekalá jednání. Musíme je chránit, a to proto, že oni nám zajišťují ochranu sociálních a ekologických standardů, ale musíme si také uvědomit, že minimální ochrana pro oznamovatele v celé EU by přispěla k konsistentnímu a efektivnímu fungování jednotného trhu na to, co my děláme na naší úrovni, samozřejmě nebrání členským státům, aby šli ještě dál. U těch technických záležitostí musíme připomenout důležitost eh, komunikačních kanálů a ověřovacích mechanismů. Já jsem eh, si vyslechla různé názory od stínových zpravodajů a od politických skupin a myslím si, že eh, ty komunikační kanály nebo ohlašovací kanály, že u toho dosáhneme shody. Musíme jim tedy dát možnost, aby mohli na tyto případy upozornit někdy čistě veřejnosti, protože žádnou jinou možnost nemají. Mohli bychom připomenout příklad Antona Deltura, který eh, například eh, informoval výbor eh, o LuxLeaks. Ten nemohl interně informovat, protože jeho zaměstnavatel chtěl pomáhat těm firmám vyhnout se Eh, placení daní, stejně tak i daňové úřady jim napomáhaly a v konečném důsledku musel se vším mít na veřejnost a eh, zaplatil za to vysokou cenu. To většina oznamovatelů dělat nebude, ale je to v některých případech jediná možnost, takže musíme jim to také umožnit. A kromě toho bychom se měli držet principu obráceného důkazního břemene, to eh, říkali experti panelu pro eh, vyšetřování Panama Papers. Eh, neměli by mít stejné důkazní břemeno jako u soudu. Je to potom na těch, o kterých, kterých se těch informace týkaly, aby dokázali, že ničemu takovému nedošlo. Ale bych chtěla zdůraznit vytvoření nezávislého Evropského úřadu pro ochranu oznamovatelů, jak jsme viděli v minulých případech. Tento orgán je důležitý, aby konsistentně Eh, zaváděl tyto mechanismy na jejich ochranu, protože kolikrát eh, jde o státní eh, záležitosti a proto by bylo dobře, aby v celé Evropské unii existoval také fond, který by jim nabízel finanční kompenzaci a platil jim právní služby, pokud se potýkají s právními problémy. Věříme eh, to, že získáme podporu dalších institucí, zejména komise. Myslíme si, že eh, jdeme příkladem tím, že projednáváme tento návrh a myslíme si, že je důležité mít silnou legislativu na jejich ochranu a samozřejmě se ráda vyslechnu, co k tomu řeknou další stínoví zpravodajové. Děkuji. A nyní má slovo, mají slovo stínoví zpravodajové. Mám tady eh, prohlášení z kolegy, eh, který se omlouvá, že tady nemůže být osobně. Já Matyho nahrazuji. On také vítá přijetí těchto eh, opatření na ochranu oznamovatelů. Děkuji zpravodajce Kejto za dosaženou práci, eh, o pokroku. Eh, zbývá jenom několik málo relevantních věcí, které se musí řešit. Ty hlavní jsou následující finanční krize u bodu B, potom horizontální legislativa, to absolutně nepodporujeme a co se týče také sektorového přístupu, to jsou body C a D, Text také odkazuje na výbor taxi. To bychom tam neměli nechat, to by mělo být u kompromisu G. A potom další robotní věc je, jak delegovat pravomoce. To je kompromis H. A to se týká důkazního břemene. Slovo wrongdoing, nekalé jednání, by, eh, o tom se asi budeme bavit dnes večer, co se týče kompromisu M, doporučení vytvoření nezávislého ruského orgánu pro přijímání informací od oznamovatelů. To eh, není něco, co bychom chtěli zvažovat. Tato struktura by měla omezenou pravomoc a tendence vytvářet eh, rozdíly mezi evropskými a národními kompetencemi je něco, co podle mě není moc přesvědčivé. Děkuji a Těším se na dnešní večerní schůzku, kde budeme tyto otázky eh, řešit. To jsem hovořil jménem pana Matručela. A Oliv Ludvíkson za SAD, prosím, eh, máš slovo. Tak se měký. Děkuji moc krát za slovo. Já si myslím, že Molly Scott Cato eh, vypracovala eh, vynikající zprávu na toto důležité téma a za to jí děkuji. A pokud jde o konkrétní pozměňovací návrhy, tak bych chtěl některé zdůraznit, na které bych se chtěl soustředit, jakožto na témata k diskuzi. Absence pořádné ochrany whistleblowerů znamená, že lidé často se rozhodnou nebýt na poplach a neupozorňovat na nekalé jednání, protože se obávají odvetných opatření nebo pomsty. Je velmi znepokojivé, že občané a novináři jsou spíše předmětem žaloby, místo aby požívali právní ochrany v případě, že zveřejňují informace v zájmu veřejnosti. Eh, nekalé praktiky jako vyhýbání se daním, daňové úniky eh, a praní špinavých peněz jsou jasným porušením základních právních principů Evropské unie a proto je třeba je vymítit. Eh, kromě toho efektivní ochrana whistleblowerů by přispěla k efektivitě vnitřního trhu a k posílení důvěry občanů v EU. Komise by měla co nejdříve předložit horizontální legislativu na ochranu whistleblowerů, jak ve veřejném sektoru, tak v soukromém. V této legislativě by měla být obsažena jasná a srozumitelná právní definice pojmu whistleblower. Tato legislativa by také měla obsahovat výčet nástrojů na zajištění ochrany proti neoprávněným žalobám, opatření na kompenzaci ekonomických sankcí, diskriminace a ztráty pracovního místa. Chystaná revize evropských orgánů dohledu by měla obsahovat přizpůsobení kompetencí těchto úřadů a jejich postupů v zájmu lepší ochrany whistleblowerů. Kromě toho eh, by měl vzniknout nezávislý orgán na evropské úrovni, který by přinesl občanům oznamovací kanál v případě, eh, že je to odůvodněné, měl by také poskytovat právní a ekonomické poradenství. Těším se na spolupráci se spravodajkou, na kompromisech, eh, tak, abychom vytvořili co nejrobustnější horizontální ochranu whistleblowerů na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji a teď eh, za ECR Pirko Ruohonen Lerner, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat všem kolegům za konstruktivní spolupráci. Ochrana eh, whistleblowerů možná vypadá jako drobnost mezi politickými tématy, jichž je mnoho důležitějších pro náš výbor Ekon. Proto je důležité mít na paměti, že výbory Tax a Pana by bez whistleblowerů vůbec neexistovaly. A i mnoho dalších sektorů eh, by eh, nebylo známých pro skandály, vzhledem k tomu, že trestní právo spadá pod členské státy, musíme chránit whistleblowery a na základě eh, příslušných definicí bychom měli vytvořit evropskou legislativu, která by zajistila whistleblowerům ochranu, případně v nejlepším případě také právo na finanční kompenzaci za ztráty vzniklé jeho činností. Soudní procesy na základě LuxLeaks nám připomínají, že ochrana whistleblowerů není tak efektivní, jak by měla být v mnoha členských státech. je zapotřebí vytvořit situaci, kdy bude možné oznamovat nekalé praktiky bez strachu z odvetných opatření. Pak je tu otázka eh, kompenzačního fondu a eh, k souladu s národními legislativami a ty lze vyřešit, bude-li politická vůle. Bohužel eh, společenská odpovědnost, případně její nedostatky, jsou poměrně běžné a nemáme k tomu patřičná opatření. Mnozí whistlebloweri upozorňují na důležité etické problémy, které však nejsou vždy jasně ilegální. Například eh, podle pravidel OECD eh, Existují eh, určité mechanismy, nicméně jejich kompetence jsou příliš úzké a v praxi nejsou příliš užitečné. Chtěla bych se zasadit o to, abychom si uvědomili, že whistlebloweři hrají důležitou roli v případech výměny informací, jako jsou například veřejné registry, jako je problematika skutečných vlastníků a tak dále. Tady hrají whistlebloweri velice důležitou roli. Musíme pro ně vytvořit vhodné kanály, aby zaměstnanci podniků mohli o těchto věcech informovat a i samotné podniky by mohly získat ochranu prostřednictvím těchto kanálů. Musíme podporovat otevřenost a transparentnost. Myslím si, že by bylo příliš úzce zaměřené, kdybychom se omezili na veřejný sektor. Obecně za to um, pozměňovací návrhy k této zprávě jdou správným směrem a já doufám, že budeme postupovat rychle. Je ale zapotřebí um, pracovat pořádně, abychom neměli právní problémy v budoucnosti. Děkuji moc krát, Pirko. Za liberály Thierry Cornier, ale nevidím tady nikoho z liberálů. V tom případě GUE Dimitrios Papadimulis, prosím. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο Μόλι Σκότ για τη δουλειά που... Děkuji, chtěl bych poděkovat paní Scott Kejtou za její práci a za čas a energii, Eh, které tomuto tématu věnovala. Já ten návrh zprávy vidím pozitivně. Je vyvážený. A do značné míry řeší problémy, s nimiž se v realitě setkáváme. které řešit musíme, abychom whistleblowery chránili. Musíme si jasně uvědomovat, že momentálně je jejich ochrana nedostatečná. Potřebujeme eh, celoevropský systém ochrany whistleblowerů, protože je to ve veřejném zájmu. A jediný způsob, jak eh, potírat ilegální aktivity, korupci a daňové úniky, je zajistit dostatečnou ochranu těm, kteří se snaží sloužit veřejnému zájmu. Ti musí požívat ochranu ve chvíli, kdy zveřejňují důvěrné informace e, soukromých, ale i veřejných subjektů. To je systémový problém. Korupce je mnoho, daňových úniků je mnoho, je to nesmírně rozsáhlé. A co se až dosud stalo? Místo, aby padly tresty pro ty, kdo porušují zákon, jsou trestáni whistlebloweri. Takže chce to pevný institucionální rámec na evropské úrovni. To pomůže i členským státům přijímat další opatření na ochranu whistleblowerů. Nechráníme tady pouze whistleblowery, ale zároveň podpoříme transparentnost a principy právního státu. Takovýto rámec povzbudí více whistleblowerů k tomu, aby zveřejňovali informace, které jsou ve veřejném zájmu. Protože prozatím se to bojí dělat. Mají strach, že to odnesou, že budou trpět, že budou souzeni, bude na ně vyvíjen nátlak, a zkrátka, že to pro ně bude mít mnoho nepříjemných následků. Takže je třeba, abychom byli schopni říci všem, včetně nadnárodních koncernů, že mají povinnost respektovat daňové zákony. Zejména daňoví poplatníci trpí značnou daňovou zátěží, ať už jde o zaměstnance nebo malé a střední podniky nebo důchodce. Takže domníváme se, že kompromisní návrhy jdou správným směrem. Je tam několik eh, míst, kde bychom chtěli být ještě odvážnější, kde bychom chtěli jít ještě dál, ale je mi jasné, že všichni se musíme přizpůsobit, abychom dosáhli širokého konsenzu. a chtěl bych požádat ostatní politické frakce, aby projevili stejného konstruktivního ducha. Chtěl bych ještě zdůraznit, že úsilí Evropského parlamentu o ochranu whistleblowerů eh, by mělo být kombinováno se společnou politikou Evropské unie a mezinárodní komunity v boji proti korupci. Zejména je potřeba zmínit i kdyby to mělo být v úvodních ustanoveních, článek 33 eh, úmluvy OSN eh, o boji proti korupci. Je důležité, abychom naši činnost ve výboru a v Evropském parlamentu sladili s činností mezinárodních organizací. My tedy podporujeme zprávu eh, kolegyně Scott Cato a myslím si, že dnes odpoledne dosáhneme širokého konsenzu. Děkuji vám. Nevidím tady nikoho za EFDD, paní Hoňštorch. Um, ehm, tak už nemám nikoho na seznamu, takže Vy víte, o čem mluvíme, takže Nina Gale, prosím. Vy jste mluvili o whistleblowerech, oznamovatelích ve veřejném zájmu. Já jsem chtěla položit jednu otázku Moli zda řešila um, problém zdrojů, tedy abychom měli nějaký fond pro oznamovatele v veřejném zájmu, protože jinak je obtížné se dostat k, ehm, ke spravedlnosti. Takže by mě zajímalo, zda by akceptovala nějaké, nějaký fond, nějaké veřejné zdroje pro ty oznamovatele. Děkuji, nikdo nežádá o slovo, takže dám slovo zpravodaj, zpravodajce ke schrnutí. Abych odpověděla eh, na otázku Níny, to bylo v mm, pozměňovacím návrhu. Nevím, zda to má podporu, já s vámi souhlasím. Když mluvíme o někom, kdo dělá prostě normální práci s relativně nízkým eh, platem, tak ty náklady na právní pomoc mohou být značné, že potřebujeme nejen právní, ale i finanční podporu. Takže bychom to měli začlenit do toho návrhu. Ehm, předseda zdůraznil směrnice proti praní špinavých peněz je pro nás prioritou a um, hodně z nás pracuje také ve výboru PANA. Uh, hodně těchto případů informace o praní špinavých peněz Ehm, informace, kdy dochází k ehm, daňovým únikům, tak to je pro nás klíčové. Takže my musím, že lidé, kteří tyto informace poskytují, hrají důležitou roli v demokratickém systému. A my se snažíme se dohodnout na co nejlepší ochraně pro ně v parlamentu. Je mm, to příležitost jasně ukázat komisi, jaké, jaké zákony bychom měli mít v EU na ochranu oznamovatelů. Takže myslím, že máme velkou angažovanost této věci, dobrou spolupráci mezi frakcemi. Mělo bych se nám podařit, e, aby proběhla efektivní schůzka na toto téma a mm, budeme dělat vše pro to, abychom mohli efektivně spolupracovat. Děkuji. Vyjednávací tým se sejde k další úkolu jednání k eh, hm, se týče schvalování pozměňovacích návrhů. Výbor se znovu sejde v září, hlasování bude na konci září, takže budeme muset finalizovat naši práci. Hm, v hlavním výboru. Čím se dostáváme k bodu 6, to je rozpočet hm, Evropské Evropské unie na rok 2018, všechny sekce, já jsem zpravodajem. Pokud souhlasíte, tak já budu mluvit svojí mateřštinou, čo, což je Němčina. Eh, jsem z Bavorska, takže to je obtížné, ale pokusím se. Já Děkuji kolegům. Máme tady 60 pozměňovacích návrhů k, k návrhu zprávy, kterou jsem předložil. To ukazuje, že je velký zájem mezi kolegy um, o ten rozpočet, což vítám. Včera odpoledne se sešli stínoví zpravodajové. Já jsem navrhl sedm kompromisů, na tom jsme včera pracovali. Uh, a mm, existuje široký konsenzus eh, s těmito kompromisními návrhy. Velká část těch 60 návrhů se mm, do toho podařilo sloučit, takže děkuji kolegům za návrhy a za konstruktivní spolupráci, protože to pak je, jde velice rychle od července do září v tom ten rozpočto, to rozpočtové řízení. Chci zdůraznit dva body. Jedna věc, která mě velice, kterou jsem se velice zabýval, je eh, mandát evropských dohledových úřadů. Také a také je možné říci dopady Brexitu na práci, především na jeden z těchto tří dozhledových orgánů. Hlavním bodem je tedy rozpočet těch tří agentur. My se zabýváme jenom několika eh, rozpočtovými linkami. Eh, budeme se eh, mít při nadcházející revizi příležitost se blíže podívat na ty tři agentury. Eh, I, nicméně stanovisko k rozpočtu je tradičně dobrá příležitost um, se vyjádřit k fungování těch agentur a upozornit na uh, některé připomínky k nadcházející jejich revizi. Tyto tři úřady mm, mají důležitou koordinační dohledovou funkci a také musí mít dostatečné finanční prostředky k tomu. Aby to bylo co nejefektivnější, tak prostředky se musí vydá, vynakládat cíleně. To znamená také v, v souladu s mandátem uděleným legislativou. V praxi, to je alespoň můj dojem, a já doufám, že i v ostatních frakcích je tento den, bohužel to nebylo respektováno. Konkrétní příklady. MIFI 2, kdy, pro, kdy ESMA předložila návrhy proti vůli zákonodárce, které jsme pak museli velice namáhavě řešit. PSD 2, EBA, nyní e, jsou spory ohledně politického mandátu zda by měl být omezen v té eh, návrhy EBA. Mohl bych o tom mluvit dlouho. I kolegové by mohli informovat, kteří se zabývají těmito příklady. Kdy je mandát legislativní buď ignorován, anebo vlastně eh, používan přesně opačně. Ehm, Kolegové od kolegů, kteří to sledují, eh, mám informace, že to není výjimka, že je to běžné a proto by se dohledové orgány měly zaměřovat na svůj mandát. A to, to je mm, naprosto přiměřený požadavek. K Brexitu a jeho důsledkům na, pro finanční e, otázky. Samozřejmě, že to bude znamenat dodatečné náklady. U bankovního dohledu máme tu situaci, že tato agentura po výstupu spojeného, o, vystoupení Spojeného království Evropské unie, tak nemůže zůstat v Londýně. To už jsem četl v britských novinách. To je normální důsledek odchodu z Evropské unie. To znamená náklady. Otázka je, kdo je ponese já bych byl proto, aby to mm, nesl ten, kdo to způsobil. Protože příčina nebyla Evropská unie. Takže můj návrh by byl, aby náklady neslo Spojené království, protože bez Brexitu by nebyla potřeba se stěhovat. Je ten stěhovat ten evropský bankovní dohled. Kromě toho samozřejmě pro nás 27 zbývající je otázka, kde se usídlí. Ne, nerozhoduje se o tom v rozpočtovém řízení ani v parlamentu. E, my to jenom potvrdíme, ale doufáme, že rada nám e, dá informace. My se zamyslíme nad tím, jak můžeme ušetřit náklady, jak to dělat efektivněji. Já můžu zmínit tři malé agentury, která ehm, by to mohly převzít, by se získala větší efektivita v oblasti back office, takže my bychom navrhovali v jednom kompromisním návrhu, abychom se zamysleli nad tím, zda by nebylo možné sloučit EBA s jinou agenturou. Um, um, my očekáváme úsporné využívání prostředků. Tato otázka bude prověřovat. Jak už jsem prezentoval ve své zprávě, už jsem poukázal na to, že náklady pro nájmu kancelářských prostor mezi agenturami jsou velice různé. Cena nájmu není to jediné, ale pro mě je zajímavé, že Europa ve Frankfurtu platí polovinu Eh, na metr krych eh, čtvereční mm, toho, co se platí v Paříži, co platí v Paříži. Je mi líto, ale tady to se ověřuje, prověřuje v rozpočtovém řízení. Takže tady vidím prostor, jak ušetřit, když bychom mohli zajistit, aby budoucí nájemné EBA um, ehm, se, um, řídili mm, situaci SP Europa, tak pak bych si dovedl představit eh, nějaké úspory. Ale to říkám jenom pro úplnost. Takže to jsou, myslím, mm, těmi kompromisy vlastně pokryty většina návrhů kolegů, takže děkuji za spolupráci a nyní se těším na rozpravu. Přejdu do angličtiny a ne, jako první mu dám slovo stínovému zpravodaji za SND Oli Ludvigson. Prosím, máte slovo. Tak Ferudet. Děkuji za slovo. A děkuji také panu Ferberovi za krátkou zprávu. Stejně jako zpravodaj bych chtěl zdůraznit, že je důležité dát dostatek zdrojů dohledovým orgánům pro to, aby mohli plnit své úkoly. Debata o budoucnosti EMU eh, e eh, začala eh, krátce před letní přestávkou. Podle mě je to dobře. Potřebujeme totiž, aby dostatečné zdroje šly také za tímto účelem. Za to rada spíše tuto oblast omezuje. Já bych proto stejně jako zpravodaj chtěl se vrátit k původnímu rozpočtovému návrhu komise, který obsahuje dostatečné zdroje na další existenci a vývoj EMU. Bylo by dobré, kdyby se to také projevilo v textu stanoviska našeho výboru, tak jak je to v mém pozměňovacím návrhu. Ve stanovisku se píše o kalibrovaných poplatcích, kterými má být ze strany eh, účastníků finančního trhu financovány eh, dohledové orgány. Eh, to by možná bylo dobré takto rozšířit financování, nicméně je potřeba to dělat opatrně, abychom tím neohrosili nezávislost dohledových orgánů. Existuje totiž zjevné riziko, že nezávislost by mohla být ohrožena, pokud podíl těchto poplatků by byl příliš vysoký vysoký. Dalším problémem je sloučení EBA s nějakým dalším eh, dohledovým orgánem, tak jak to eh, je navrženo. EBA eh, e má už teď spoustu práce s hledáním rovnováhy mezi různými zájmy při implementaci legislativy úrovně 2. A za této situace slučovat EBA s jiným orgánem by jejich práci jistě nesefektivnilo. Ve svých pozměňovacích návrzích říkám, že více zdrojů eh, dohledových orgánů by mělo jít na ochranu eh, spotřebitelů finančních služeb. Neprofesionální investoři a spotřebitelé finančních služeb eh, se často nacházejí v situaci informační nevýhody vůči bankám, finančním institucím a proto jejich postavení musí být posíleno. Chtěl bych také zdůraznit, že je důležité, aby komise dokončila svou práci na Unii kapitálových trhů tím myslím zejména implementaci e, akčního plánu pro finanční služby pro spotřebitele a menší podniky. Je zcela zásadní, aby byl prohlouben vnitřní trh finančních služeb, což by přispělo k více pracovním místům a růstu v Evropě. Myslím si také, že větší podíl zdrojů Evropské unie by měl jít na boj proti daňovým únikům, vyhýbání se daním a agresivnímu daňovému plánování. E, proto jsem podal pozměňovací návrh, který se vrací k původnímu rozpočtu rozpočtovému návrhu komise, pokud jde o zlepšení funkčnosti daňových systémů a podporu přípravných programů, která, která nyní probíhá a byl bych rád, kdyby i toto bylo začleněno do stanoviska. Chtěl bych znovu zopakovat, že stejně jako zpravodaj se domnívám, že e, náklady e, na přestěhování EBA by měla nést e, plně Velká Británie. Cokoliv jiného by bylo nepřípustné. Chci poděkovat zpravodaji za velice dobrou spolupráci a za ochotu, kterou projevil při hledání společných kompromisů. Děkuji vám. Thank you very much, uh, Ole. Děkuji Oli. San Lunders tady není, ale Bergilunen tady ho nahradí, takže Pirkem. Pirko, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za navržené kompromisy a za užitečnou diskusi. Jménem Sandry Lunds bych vás chtěla informovat o tom, že podpoříme všechny kompromisy. Děkuji. To jsme přesně chtěli slyšet. Za liberály je tady někdo? Nils Torvalds? Liberálové se k nám zatím nepřipojili. A za GUE by tady měl být Miguel Viegas, ten tady také není. Poslední člen GUE, co tady byl, odchází, takže teď je za zelené na řadě Sven. Děkuji. My bychom chtěli poděkovat za návrh této zprávy a také za způsob, jakým byly zohledněny eh, pozměňovací návrhy. Já mám jednu výhradu, na kterou bych chtěl upozornit, a ta se týká formulace kompromisu s tím, že ESA by se de facto snaží rozšířit svůj mandát. Samozřejmě, že Můžeme diskutovat o některých opatřeních, která byla přijata, ale oni vždycky jednají v rámci toho, co jsme jim my zadali jako zákonodárci. V podobě mandátu například eh, u ochrany spotřebitelů eh, se snažili překlenout mezery a také jim šlo o konsistentní aplikaci evropského práva to u těchto tří agentur bylo vždy v jejich mandátu. Samozřejmě, že politicky se můžeme lišit eh, v tom, k patření podporujeme a jestli si myslíme, že jich bylo eh, příliš, ale rozhodně to není mimo jejich eh, mandát. A Olemu bych ještě chtěl říci, že nerad s tebou nesouhlasím, ale co se týče EBY a IOPA, tak tento parlament vždycky, jak říkal pan zpravodaj, podporoval Eh, aby tyto agentury byly eh, společně nebo na jednom místě, protože v mnoha členských státech neexistují nějaké faktické rozdíly mezi bankovnictvím a pojišťovnictvím. Máme velké finanční konglomeráty a již teď máme problém v tom, že ECB nemá zodpovědnost za oblast pojišťovnictví a to i eh, při tom, když dohlížejí na nějakou banku, která přitom je velmi výrazným hráčem také v pojišťovnictví. Takže pokud Eh, tyto agentury jsou v několika městech, v několika různých zemích, tak to není dobře. Parlament původně chtěl, aby všechny sídlili na jednom místě, takže já si myslím, že bychom mohli udělat aspoň jeden krok tím směrem, abychom eh, pokryli ty eh, společné oblasti, společné kompetence mezi bankovnictvím a pojišťovnictvím a aspoň ty by měly být na jednom místě. A byl bych rád, abychom v tom mohli držet pohromadě protože hodně budeme s tou radou o tom diskutovat. Protože rada to zredukuje všechno na tom, které přesně eh, místo by to mělo být, ale to si myslím, že není až tak důležité, jako to, aby byly eh, blízko sebe. Děkuji. A teď eh, Catch the Eye a Nina Jill požádala o slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu, vám také jako zpravodajovi za předložení této zprávy. Je dobře, že e, se člověk může zase vyjádřit k rozpočtu, vzhledem k tomu, že už jsme na tom tolikrát spolupracovali. Měli bychom e, hledat e, zlepšení efektivity, měli bychom také u těch poplatků si uvědomit, že jde o diversifikaci financování a ty Eh, pozměňovací návrh nebo kompromisy CAD jdou tím směrem. se vás nepřekvapí, že mám určité výhrady týkající se EIB s tím, že Londýn by měl nést náklady. Pane předsedo, kdybyste mě mohl poslouchat, Myslím si, že je pořád eh, ještě předčasné něco takového stanovat, protože ta jednání teď probíhají a již teď se debatuje o tom, kolik eh, Spojené království bude eh, hradit. A součástí těch jednání také bude určitě eh, právě přemístění agentur. Takže si myslím, že byste to vlastně zbytečně projednávali i tady. A je to kromě toho předčasné, protože ještě pořád nevíme, co bude výsledkem těch jednání. Takže co se stane, když Spojené království se jednotného trhu neodejde? Nebo jaké to bude mít dopady? Prostě říkám, že do roku 2019 eh, bychom měli počkat na výsledek těch jednání. A eh, z toho titulu mám u bodu F velké výhrady. Děkuji. Ještě někdo eh, žádal o slovo? Není tomu tak? V tom případě dávám slovo panu Spravdovi a ten bude zase mluvit německy. Chci vám tedy eh, poděkovat za velmi kvalitní komentáře. Já vím, že každá politická skupina má určité priority a samozřejmě úkolem těch jednání je dospět k tomu, aby eh, se ta bolest rovnoměrně rozložila mezi co nejvíce politických skupin. Myslím, že nám to včera také podařilo. Já jsem velmi rád, že i z eh, SAD vzešly od dvou kolegů dva návrhy týkající se to slučování agentur. Znamená, že i, v rámci politických skupin probíhají diskuze a ty budou dále pokračovat a jsem rád, že jsme dostali podporu v této věci. Co se týče těch samotných rozpočtových eh, liní, i tady myslím, že v tom pane eh, vysoká míra koncenzus, už to tady bylo řečeno, já děkuji Olemu, že to tady ještě jednou detailně popsal a vypíchnul ty relevantní rozpočtové kapitoly. Co se týče nákladů, já zastupuji tezi, že i kdyby Spojené království po dubnu 2019 ještě zůstalo členem eh, jednotného trhu, co až dosud podle mě není eh, součástí toho mandátu, který si sama formulovala britská vláda, tak umístění nějaké evropské agentury by nebylo možné. To si myslím, že vyplývá z dalších eh, právních aspektů, například z toho, kde by byla ta příslušná jurisdikce. A víme také, že hlavní, Hlavní prioritou eh, britské vlády je stáhnout se z jurisdikce Evropského soudního dvora. Ale kdybychom chtěli tu agenturu výjmout eh, právě z kompetencí soudního dvora, tak by to asi nebylo úplně eh, ideální. A na to bychom měli také dbát. Eh, zazněla tady otázka bez mikrofonu týkající se přechodného režimu. Já jsem se ještě díval na tu smlouvu pro nájmu eh, této agentury. Tam to naštěstí nebude trvat tak dlouho jako u agentury pro léčiva, takže tady nebude potřeba přijímat nějaká přechodná období. To, že by Evropská unie chtěla mít své instituce v Evropské unii, to si myslím, že vyplývá z podstaty věci, ale eh, Mm, I e, možná to je otázka, kde e, e, budeme muset nechat hlasovat, jestli se na to rozhodneme nebo ne. A budeme si muset na ten výsledek, demokratický výsledek počkat. Ale jinak si myslím, že ostatní politické skupiny to široce podporují. Hlasování bude dnes odpoledne, prosím, buďte všichni přítomni s hlasovacími kartami podle postupu to vypadá, že všechny výbory budou přijímat rozpočtová stanoviska tak, aby výbor pro rozpočet ve své jedinečné moudrosti to mohl všechno zvážit a v září potom nechat hlasovat o rozpočtu a na plénum by to potom přišlo na druhou říjnovou plenárku, protože ty lhůty vyplývají se smluv o EU. Tím Uzavírám tento bod, přecházíme k bodu číslo 8. Teď zase přijdu do angličtiny. Děkuji vám, jsme u bodu 8. Povinnost ohledně DPH v oblasti poskytování služeb a prodeje zboží na dálku. A naším zpravodajem je Katalin Sorin Ivan. Uh, has the S&D group any information? Má skupina SAD nějakou informaci o tom, jestli pan zpravodaj dorazí? Můžeme si udělat eh, přestávku, protože se to plánovalo na 11. Dobře. Omlouvám se, že jsme to předtím probrali tak rychle. Začali jsme hned po desáté, ne jako obvykle se s větším spožděním, takže přerušuji naši schůzi do 11.

Hello, welcome back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

So, according to the... Takže podle hodinek je přesně 11. A proto budeme pokračovat v našem programu bodem číslo 8 a 9, ty probereme současně. Začneme povinnosti ohledně DPH v oblasti poskovních služeb a prodeje zboží na dálku. Katalin Conin Ivan je zpravodajem a má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům za předložené pozměňovací návrhy. Návrh komise pro tuto směrnici je součástí balíčku, který míří na modernizaci systému výběru DPH v EU. Já bych chtěl říci, že pro mě je tady několik věcí velmi důležitých. Komise se opírá o systém toho jednotného kontaktního místa, kterému se říká MOS. A to bylo zavedeno v roce 2015 a můžeme hovořit o velkém ulehčení administrativního břemena. Také došlo ke zvýšení výběru a proto by bylo dobře rozšířit eh, tento systém, toho jednotné, to jednotné přepážky MOS. A pokud se ho naučí lépe využívat je malé středně velké podniky, tak by eh, jim to mohlo značně zjednodušit eh, všechny procesy spojené s DPH. Já chci přivítat také změnu článku 28, což si bude vyžadovat, aby Eh, i eh, online obchody vybírali DPH, a to i v případě, pokud jednají jako v prostředníci v dodavatelském řetězci z jiného členského státu. A to protože společnosti z EU jsou konkurenčně znevýhodněny vůči společnostem ze zemí mimo EU, které prodávají zboží v EU na internetu bez DPH. Aby se zlepšilo, by zlepšil výběr DPH a zjednodušilo, zjednodušil prodej na internetu, tak by to bylo užitečné. Tolik těch pozdějacích návrhů předloženo nebylo. Všichni se eh, podle všeho staví za tento návrh, minimálně ti, se kterými jsem hovořil. Samozřejmě by mě zajímalo, co si o tom myslí všichni kolegové. Myslím, že žádný zásadní problém tady s těmi návrhy nebyl a nebudeme mít problém se domluvit na kompromisech na schůzi stínových zpravodajů. Ta, eh, ta schůze bude na první říjnové plenárce ve Štrasburku. Přeč toho Prahu 10 000 euro ohledně toho panují rozdílné názory, ale myslím si, že i přesto rozhodně dosáhneme koncenzu. Děkuji za to, že jste uvedl svůj návrh a teď bod číslo 9. Správní spolupráce a boj proti průjmu v oblasti daně z přidané hodnoty a tady eh, zpravodaj je Luděk Niedermayer. Takže Lučku, máš eh, slovo. Děkuji, Markusy. To je Eh, návrh, který se souvisí s návrhem eh, pana Ivana. Jde také o tu patřičnou infrastrukturu a spolupráci mezi členskými státy, tak aby se úspěšně rozšířil tento systém MOS i na online eh, obchodování a na prodej ze zemí mimo EU. Máme jenom 22 pozměňovacích návrhů, takže to nebude komplikované hlasování. Eh, některé z nich nebyly přípustné. Je tady jedna důlež, jeden důležitý návrh, a sice přesunout na aplikaci nebo platnost roku 2021 na rok 2019, eh, tedy aby to všechno proběhlo rychleji, ale my jsme to konzultovali s komisí a podle komise eh, to navrhované datum platnosti je odůvodněné, protože bude potřeba provést velké množství technických úprav, které jsou potřeba takže změna toho termínu by mohlo zapůsobit to, že by ten systém potom nefungoval dobře, takže by to způsobilo velké problémy jak pro veřejnou zprávu, tak i pro ty podniky a proto bych byl spíše proti. Ale brzy se bude hlasovat a to hlasová, v tom hlasování bude 20 pozměňovacích návrhů a každopádně chci poděkovat všem kolegům, kteří se na tom podíleli. Děkuji, Luďku. A teď eh, budou mít slovo stínový zpravodajové. Werner Lange za EPP má slovo jako první. Jenom eh, krátká poznámka ke zprávě o One Stop Shop pro DPH, eh, pro elektronický obchod. Jak už říkal pan zpravodaj, těch pozměňovacích návrhů je 39 z pohledu EPP jsou to z větší části neproblematické návrhy, eh, z větší části jsou technické. Možná, že jedna věc, eh, na které se budeme muset dohodnout, je ta prahová hodnota, kdy eh, bude muset ten obchod se přihlásit k plátbě DPH. Komise teď navrhuje, aby se to z tisíce zvýšilo, pardon, z znížilo na 10 tisíc euro, aby nedocházelo k narušení trhu. My tento práh považujeme za smysluplný, je to dobře odůvodněné ze strany komise a myslíme si pozměňovací návrh kolegyně Scott Cato, která to chce ponechat u 100 tisíc nebo u liberálu, od liberálu, paní Nünhusen, nebo EKR Bernard Luke, kteří to chtějí eh, snížit jenom na 35 tisíc, tak tyto návrhy podle nás eh, nejsou smysluplné. Takže já bych ten návrh komise v této otázce chtěl podpořit. A myslím, že bychom mohli na jedné, jednom zasedání s tím zpravodajů najít řešení a děkuji panu zpravodaji, že to všechno připravil tak bezproblematicky. Děkuji za SAD. Pan Frunculika. Děkuji. Pane předsedo. Vážení kolegové, já bych eh, samozřejmě chtěl poděkovat zpravodajům i stínovým zpravodajům za jejich práci na této velmi důležité věci. Ten Návrh je velmi důležitým prvkem legislativy v oblasti DPH. DPH je velmi důležitý zdroj příjmu pro členské státy a může to být velmi přínosné pro další rozvoj, pokud se to správně eh, využije jako příjem. Eh, pan zpravodaj byl, měl přístup blízký našemu, vždycky zastával eh, princip subsidiarity a přiměřenosti a my tedy plně podporujeme tento návrh. Jde o rozšíření eh, služeb eh, a prodej zboží na dálku, aby to spadalo pod eh, to jednotnou, jednotné kontaktní místo. Jsou tady značné možnosti doplňkovosti a proto vítáme návrh pana zpravodaje, aby komise měla přístup pouze k relevantním informacím pro statistické účely. Je důležité, aby nevznikalo zbytečné administrativní břemeno pro členské státy při eh, sběru dat. Komunikace mezi komisí a členskými státy by měla být eh, adekvátní a efektivní, tak, aby se naplnily cíle eh, legislativy včas a řádně. Ehm, měli bychom se také zamyslet nad tím, jestli je možné dosáhnout těch cílů před rokem 2021 v oblasti reformy DPH je toto první krok, který se snaží eh, reflektovat rychle se měnící svět eh, moderních technologií. Rychlost je důležitá, ale musíme si uvědomit, že eh, už by v budoucnosti v online prostředí neměly existovat překážky pro poskytování služeb. Děkuji a teď eh, další stěnový zpravodaj o obou zprávě, většinou jsou to ti stejní lidé a za EKR je to Bernd Luke. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji za to shrnutí, moje hodnocení obou zpráv. To už jsem eh, vyjádřil na předchozích debatách a proto se tady teď nebudu opakovat. Myslím si, že obě, obě zprávy jsou kvalitně připravené, nejsou tady žádné závažnější rozpory. I ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy, jsou podle mého úsudku eh, eh, schopné kompromisu, tedy představit žádnou vážnou překážku. Mohli bychom se domluvit na těch závažnějších věcech na jedné schůzce. Ještě k té prahové hodnotě, já jsem toho názoru, že by to mělo být stanoveno níže, než je tomu dnes, ale potom je samozřejmě o to, jestli to má být 35 tisíc, 10 tisíc, nebo Eh, nějaká jiná hodnota, to není vytesáno do skala, bude muset dosáhnout nějaké dohody, abychom se vyhnuli nějakému nadměrné, nadměrné zátěži malých podniků a stanovili to na správné úrovni, tak aby všichni podléhali stejným podmínkám a myslím, že se nám podaří se na tom dohodnout na zkusce stínu zpravodajů. Děkuji vám. Kora van Nudehojsen je tady dnes zastoupena, paní Penhering. Věring. Já tady mluvím teď za koru. Za prvé, tento legislativní návrh by měl posílit jednotný trh tím, že zjednoduší pravidla a zjednoduší eh, obchodování na internetu. Stávající výjimky pro prodejce se státu mimo EU budou zrušeny. Eh, ta řada pozměňovacích návrhů od členů výboru je malý, což znamená, že všichni se víceméně shodujeme, ale chtěla bych zdůraznit, že důsledky pro poštovní a kurírní eh, sektor by mohly být velké výhody tohoto zvláštního režimu pro poskytování služeb a prodej zboží na dálku ze třetích zemí by se zaměřovalo na eh, plátce daně z eh, třetích zemí, tom poštovním sektoru by ta nová pravidla pro mm, mm, posílání zásilek do 150 euro by mohlo vést ke zvýšení administrativních nákladů. A kromě toho to eh, by se ta, eh, ten práh měl zvýšit na 35 tisíc, jak tady bylo navrženo. Bylo by to konsistentnější se současnou praxí ve členských zemích a těším se na návrhy kompromisu a doufám, že se podaří bez dalších průtahů tuto legislativu schválit. A ještě k bodu 9 eh, říká Kora. Když eh, tento návrh byl před letními prázdniny, mm, prázdninami prezentován, tak jsem říkala, že se těšíme na rychlé přijetí, protože může mít pozitivní dopad na příjmy vlád a může snížit regulační Eh, náklady pro podniky o mm, přibližně 2 miliardy euro, takže bychom měli co nejrychle přistoupit k schválení. Kromě pozměňovacích návrhů, o kterých už eh, mluvil zpravodaj, bych chtěla ještě zdůraznit eh, důležitost informačních technologií při boji proti podvodům a zneužívání. Například tím, že se budou používat nástroje analýzy rizik, aby experti mohli identifikovat případy, Nizemští experti eh, vyvinuli nástroj, který by měl odhalovat eh, tyto podvady a dohodli se na tom, že eh, ho budou dále rozvíjet na celoevropské úrovni. Tento nástroj by mohl vést ke snížení počtu těch opatření, které členské státy zavádějí boji proti podvodům. A doufám, že se podaří bezodkladně eh, tento návrh eh, přijmout. Děkuji vám a teď stínový zpravodaj za GUE Palomelo ten, to není Miguel Vegas, to také nevidím. Tím pádem zelení, paní to tady není, za NF Barbara Kappel, tu tady také nevidím. Pořád ještě mi někdo z ostatních kolegů neřekl, že se hlásí o slovo. Je tomu tak a tím pádem můžeme dát slovo, znovu slovo zpravodajům a jako první bude pan Ivan. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Ta myšlenka je velice jednoduchá. Nemáme tady žádná citlivá témata, o kterých bychom diskutovali a já se opravdu domnívám, že na první schůzi stínových zpravodajů ve Štrasburku vyřešíme všechny problémy. A že zpráva bude mít plnou podporu všech. Nejsou tady žádná citlivá témata k diskuzi. A pevně věřím, že z toho vyjde velice brzy dobrá zpráva. Děkuji, Luděk. Já k tomu nemám co dodat. Tak to bylo rychle a, další, a teď máme problém, že další bod má Roberto, náš předseda, který tu ještě není, takže musíme udělat přestávku do 11.30.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

So hello everybody, the latest information. Tak zdravím všechny. Poslední informace zní, že zpravodaj je stále ještě na cestě, ale zatím nedorazil do budovy Evropského parlamentu. Eh, budeme tedy pokračovat eh, v bodě, bodem 7, což je přizpůsobení několika právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou článku 290 a 291 smlouvy o fungování Evropské unie. Máme 102 pozměňovacích návrhů eh, podaných zpravodajem. Žádné další pozměňovací návrhy eh, nebyly podány jinými poslanci. Zpravodaj z Jury už dal najevo, že přijme všechny pozměňovací návrhy eh, Ekonu i dalších výborů. Ekon poprvé uplatňuje postup podle nového článku 53 bodu 3 jednacího řádu, což znamená, že nemáme návrh stanoviska, pouze jsou zároveň podány pozměňovací návrhy zpravodaje a ostatních poslanců. Jde o um, opatření uh, týkající se regulativního postupu s kontrolou a jejich zesouladění s články 290 a 291 smlouvy Mimo jiné je tu 13 aktů, které spadají do působnosti ekonu, eh, které se týkají statistik mezinárodního účetnictví a eh, eh, mezinárodních dohod. Většina pozměňovacích návrhů vylepšuje znění návrhu komise a slaďuje eh, text s přístupem parlamentu a s jurisprudencí, pokud jde o rozšíření delegace. Nicméně eh, návrhy 32 a 37 mění navržené prováděcí akty na akty přenesené pravomoci. Eh, návrhy 95 a 182 se týkají možnosti nouzového postupu a tržního vývoje. To je něco, co v minulosti využíváno nebylo tak e, toto můžu říct z pozice předsedy. Dívám se na stínové zpravodaje. Sirpa má slovo. Jako stínová zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. E, já myslím, že pozice zpravodaje je dobře připravená a podložená a nemám žádné další komentáře ani pozměňovací návrhy. Děkuji. Chce něco říct si komise? ke každému z těch 102 pozměňovacích návrhů? Pan Klaus, prosím. Jenom 102, bohužel. Velice stručně chci reagovat na obecně na některé věci, které uh, otevřel zpravodaj. Ve svém návrhu chci připomenout, že návrh komise sladit 168 právních aktů s Lisabonskou smlouvou, z čehož řada z nich spadá do kompetencí tohoto výboru. My jsme se již v roce 2013 mm, pokusili o to sladění a nyní jsme přišli s novým um, pokusem o změnu legislativní procesu individuálně měnit jednotlivé akty. Proto musíme každý z těchto, pozměňu, z těchto, každou z těchto změn s vámi projednat postupně. Když se podíváme na pozměňovací návrhy zpravodaje, tak chci reagovat na ně dva nebo tři body. Chápu, že zpravodaj že tedy komise navrhovala, jak to byla stálá praxe komise, eh, mm, neomezené trvání. Spravodaj i konsistentně eh, mění to neurčité trvání na pět let s možností prodloužení na základě zprávy komise Komise je tohoto názoru, že to není nutně třeba. Především parlament a rada má kdykoliv právo e, revokovat oprávnění. No, ale máme zkušenosti s těmi stávajícími oprávněními, nezavádíme nic nového, takže tady e, nic nehrozí, není tady žádné riziko. A třetí věc, ta mm, povinnost hlášení po pěti letech pro všechny sektory vytváří významnou administrativní zátěž pro komisi. Další věc, že e, bude nový registr pro aktiv přenesené pravomoci na konci tohoto roku, který zajistí plnou transparentnost všech aktů přenesené pravomoci každé fázi postupu a e, proto chceme, aby to trvání pěti let trvalo, bylo pouze selektivní. Další bod. Mm, konsistentní období na námitky tři měsíce s možností tří měsíců prodloužení je stávající praxe, že to je dva měsíce plus dva měsíce. My víme, že v Econ, eh, především na některých finančních trzích, některá legislativa eh, stanoví 3 plus 3, ale my bychom vás žádali, abyste to neaplikovali obecně, ale postupovali případ od případu Pak je tady jeden pozměňovací návrh číslo 99. Spravodaj navrhuje vymazat stávající oprávnění na základě toho, že ta formulace není tak jasná a oprávnění se nevyužívalo v minulosti. My to považujeme eh, Skutečnost, že se to nevyužívalo, není důvodem to vyš vymazat. Mm, měli bychom se podívat na tu formulaci, nikoli to vyškrtnout. Nebudu e, zacházet do dalších podrobností. Děkuji. Děkuji. Já jsem se obával, že se budete vyjadřovat ke každému z těch 102, e, 102 e, mm, pozměňovacích návrhů. Přišel stínový zpravodaj za zelené toho chceme přivítat. Doufejme, že jste eh, měl hezkou dovolenou a dáme vám slovo. Děkuji. Pane předsedo, já jsem měl velmi příjemné léto. Čekal jsem na předsedu venku, ale nepřišel já jsem si připravil dlouhý projev, abych ehm, poděkoval předsedovi za jeho práci. Ne, abych to řekl, abych byl mm, nevážně tedy. Já Eh, chci říci, že podporujeme zpravodaje a eh, podporujeme těch 102 pozměňovacích návrhů a doufám, že předáte tuto zprávu předsedovi. Děkuji, samozřejmě tuto důležitou informaci mu sdělíme, že má 100 podporu ve výboru všech, kteří jsou přítomní. Hlasování v Ekon mělo být 25. září, jury se ještě nerozhodlo nebude hlasování, ale může to být před hlasováním ve výboru Jury. Děkuji, takže tímto přeruší dnešní schůzi do e, tří hodin, kde mlu, budeme mluvit o CC a CC, CTP.